il presidente eccoci allora la seduta è ripresa processo verbale della seduta di ieri Dámy a pánové, začneme odpolední zasedání. Byl rozdán zápis z včerejší odpoledne. Má někdo nějaké poznámky? Prosím.